Zápis ze včerejšího jednání a schválené texty jsou již nyní k dispozici. Chci se vás zeptat, zda máte k těmto dokumentům, především tedy k zápisu z včerejšího jednání, nějaké poznámky. Vidím, že se nikdo nehlásí, takže v tomto